Děkuji za slovo, vážený pan eh, předsedající. Děkuji, pane předsedající. Přijatý návrh usnesení Evropského parlamentu o druhém evropském summitu o romské populaci otevírá novou cestu řešení eh, pro romskou populaci v EU. Ukázalo se, že pokusy jednotlivých eh, států v EU vyřešit začlenění Romů do společnosti nevedly k uspokojivým výsledkům. Příčiny jsou různé. Vítám proto snahu Evropské unie vstoupit do problému, problematiky Romů a organizovaně zlepšit integraci eh, této skupiny obyvatel do společnosti. Děkuji. A nyní má slovo paní Sinclair. Promiňte, pan Sinclair. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Prosím, máte slovo, paní Sinclair. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já bojuji proti diskriminaci na kterémkoliv, jakémkoliv základě to je. Samozřejmě ovšem nemohu podpořit toto usnesení, protože pokud jde o odpovědnost za tuto diskriminaci, myslím si, že to není popsáno správným způsobem. Máme zde různé přístupy jednotlivých um, zemí, proto si myslím, že by to nejlépe měli řešit na úrovni jednotlivých států, hlavně u těch států, které nemají stejné hodnoty jako my. Já jsem i pokud vím, tak naše politická skupina je neustále, neustále rovněž na nás, na nás útočí. Já si myslím, že to je neakceptovatelné, protože skutečně si myslím, že v naší zemi minority, menšiny nepotřebují stejnou ochranu jako v některých zemích, o kterých jsem hovořila. Děkuji. Pan Van Hecke. Eh, Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě je skutečností, že kdo uzná nějaký problém a uzná pravdu, či pravdu neuzná, tak samozřejmě to samo o sobě k řešení nevede. Usnesení, politický dokument je v podstatě také politickým eh, něco, co to v podstatě nevyřeší a proto my to také nemůžeme i hned vyřešit. Musíme nejdříve uznat, že velké problémy existují, Mnoho Romů vůbec nechce žít v naší společnosti a sami jsou často odpovědní za velkou a malou kriminalitu. Mnoho našich představ o hodnotách jim chybí a tím dochází k absolutnímu porušování norem, které my v našich evropských zemích chceme dodržovat. To, co právě říkám, je poněkud jednostrané, ale to usnesení, které jsme právě přijali, je mnohem více jednostrané, samozřejmě v jiném směru. Každý člen společnosti musí mít právo sám rozhodovat o tom, jakým způsobem chce eh, překonat tyto problémy. Děkuji a nyní paní Saborská. Senora Saborská. Paní Záborská, máte slovo? Senora Saborská. Paní Záborská. Já se omlouvám, vážený pane předsedo. Jde o zprávu o rozvojové pomoci, nebo? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Vy jste se, já vás mám k romské otázce. Takže pan Klajs. Děkuji, pane předsedající. U této zprávy se opět jedná o extrémní politické usnesení a parlament pravděpodobně má pocit, že nalezl jakýsi patent pro to řešení, zde se jedná o takzvanou diskriminaci. Ale když se podíváme na nové kvóty, pokud tedy respektive pokud je zavedeme a otevřené naše kohoutky, jako které dávají finance, tak eh, problémy zmizí v Nizozemsku. Eh, jsme učinili tu skutečnost, že jakákoliv opatření vlastně tato komunita odmítá, že tato komunita se integrovat nechce. Co se týče statistik zločinnosti, eh, tam je velice silně zastoupena a to není naší vinou. To je eh, vinou toho, že tam existují určité názory, které jsou v naprostém rozporu s našimi normami. A já si myslím, že pokud se určité mm, osoby eh, zdráhají se držet určitých norm, tak je prostě možné se jich určitým způsobem zbavit. Děkuji. A jakožto další téma Budeme mít další řečnici. Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem hlasovala pro toto usnesení z mnoha důvodů, ale především proto, že se mi jedná o nezaměstnanost mladých lidí. Stávající sociální a hospodářská situace ve většině členských států vyžaduje zdůraznění důraz na zaměstnávání mladých a měli bychom to chápat jako investici do budoucnosti. Stávající ekonomické tendence ukazují, že mladí lidé místo toho, aby hledali práci, se zabývají dalším vzděláváním. Tyto trendy jsou patrné a proto jsme přesvědčeni, že bychom měli přinést opatření, která by spojovala další vzdělávání s prací, se zaměstnaností, Programy tohoto typu jsou nesmírně důležité, například Erasmus 1 a další programy. Věříme, že tyto priority by nás měly vést v budoucím legislativním procesu. Děkuji. Pan Van Heke. Eh, Děkuji, pane předsedající. Já jsem hlasoval proti zprávě proto, protože Naprosto nesouhlasím s prioritami parlamentu vůči komisi. Harmonizace migrační politiky, já vím, co je pod tím chápáno. Harmonizace migrační politiky, co se tím myslí? Já si myslím, že to není dobré jakožto priorita. A zejména jsem hlasoval proti této zprávě, protože jasně ukazuje, že parlament skutečně nechce snižovat jakousi oficiální Evropu. Ne, zcela naopak. My nechceme, aby tyto všechny ty agentury byly zřizovány, aby byly zřizovány ještě další agentury, protože my si myslíme, že tyto agentury jsou zbytečné a parlament chce ovšem ještě více decentralizovaných agentur. Já opakuji, agentur je příliš mnoho a proto je důležité agentury rušit, než, než přistoupíme k zavádění agentur nových. A mám na mysli eh, výbor regionů či Evropský institut pro rovnoprávnost. Musíme si klást otázku, Kolik to stojí našeho daňového poplatníka? Děkuji. A nyní ke zprávě paní Trpel. Rozpočtové pokyny 2011, oddíly pan Bonsignore. Děkuji vám, pane předsedající. Tímto hlasováním jsme si dali nástroj k ochraně spotřebitelů a správné Jedná se o rok 2011? Táže se řečník. Jedná se o zprávu paní Tripel uvádí předsedající. Rozpočtový proces 2011, ostatní oddíly zprava paní Triple. Řečník? Další řečník? Já jsem si tam napsal, nechal napsat jméno ohledně uh, oblasti eura, eurozóny a rozpočtu, pane předsedo. Eurozóna? Ano, můžete hovořit a budete zavolán, budete vyvolán. Pokračuje první řečník. V mimořádném období, jakým eh, procházíme teď, je třeba eh, přijímat mimořádná opatření. Nemůžeme tedy postupovat jako v běžné době. Ekonomická krize ještě bohužel neskončila. My nemůžeme to nebrat na vědomí. Naše politická skupina i já jsme hlasovali pro eh, rozpočtový proces dnes. Ale v budoucnosti je třeba mít politickou zodpovědnost a přijímat důležitější a větší řešení. Musíme přemýšlet o reformě rozpočtu Evropské unie, aby Evropská unie skutečně mohla tím nejlepším způsobem zaměřit své ekonomické politiky, aby byl plně prováděn vnitřní trh, aby zde bylo více prostředků pro výzkum a rozvoj, pro eh, bezpečnost rodin. A to musí být naše další cíly. Jinak riskujeme, že eh, zde budou stále konzervativnější státy. Musíme tedy být evropštější, méně nacionalističtí a musíme provádět skutečnou evropskou politiku. Děkuji, pane předsedající. Pan Hanan, prosím. Děkuji. Eh, velice rád vás zde, eh, vás, zde vás vidím, jak znovu předsedáte Mark Twain řekl, že pokud vám zůstane pouze kladivo, tak všechno vypadá jako hřebíky. My utrácíme peníze, utrácíme peníze cizích lidí, Milton Freeman, Myslím si, že řekl, že máme dva typy peněz, vaše a naše. Samozřejmě, že naše jsou nám bližší než ty vaše. A právě to se děje v Evropě v současné době. Všechny členské státy hledají nějaké zredukování rozpočtu. V Řecku došlo k velikým škrtům, asi o 10%, Irsko 7%, Německo hm, zvyšuje odchod do důchodu, Španělsko 2% HDP a tak dále. My, my v Evropské unii my neustále rosteme a to exponenciálně sociálním způsobem. Proč? Protože nemáme žádné propojení mezi zdaňováním, zastupováním a výdaji. To znamená, že opravdu žádné vnější omezení, pokud jde o finanční prostředky daňových poplatníků. Ovšem to, že jsme utráceli příliš, to nás dostalo do této krize. To znamená, jednotlivci, korporace a i vlády utráceli biliony, triliony, opravdu miliardy a kdybychom to nedělali, abychom neustále se dostávali z těchto neustálých problémů a daní, tak si myslím, že by to opravdu mělo konečně ten vhodný dopad a stimulační opatření, která potřebujeme. Děkuji. Předeme ke zprávě o jakosti zemědělských produktů. Slovo má pan Krenovský. Pan Kalinovský. Není zde? Pan Mikolášik. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, evropské zemědělské výrobky splňují nejvyšší eh, standardy kvality ve světě, což by mělo vést k vyšší konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. Občané EU, nároční spotřebitelé, proto musí být důsledně informováni o jejich přednostech. Především je třeba vyzdvihnout to, že evropské výrobky nejenže splňují přísné hygienické, bezpečnostní a veterinární normy, ale jsou také kladou důraz na trvalé udržitelný rozvoj a předcházání klimatickým změnám a také respektují pravidla pro ochranu zvířat. Proto plně podporujeme zavedení evropského loga kvality pro výrobky pocházející jen z Evropské unie. Logo oficiálně uzná úsilí zemědělců v EU a bude chránit duševní vlastnictví EU na mezinárodní úrovni. Jsem přesvědčen, že tímto způsobem pomůžeme mnoha venkovským oblastem, které nemají jinou možnost rozvoje. Aby bylo dosaženo vysoké kvality agropotravinářských e, výrobků, v prostřednictvím Unie. Je třeba, aby tedy Unie poskytla patřičnou podporu na modernizaci zemědělských podniků, rozvoj mikropodniků, především na venkově. Děkuji. Děkuji panu Mikulášikovi. A nyní má slovo paní Okunet. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tento dokument, protože se domnívám, že environmentální zemědělství, čisté zemědělství je naší budoucností. Měli bychom bránit i zájmy lidí v této oblasti, ekologické produkty a tak dále v rámci celé Evropské unie, ale i na straně členských států. Ovšem, pokud chceme podporovat toto ekologické zemědělství, neměli bychom spěchat s legalizací GMO produktů. Některé země omezují GMO produkty, jejich pěstování těchto rostlin a tak dále. Měli bychom dělat rozdíl mezi těmito produkty a ekologickými produkty. Spotřebitelé by měli mít k dispozici veškeré informace, které se dotýkají GMO produktů, jejich dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. Nic nesmí být skrýváno před našimi občany. Musíme mít k dispozici opravdu kvalitní ekologický trh. Děkuji. Děkuji. Pan Antonioci. Děkuji vám, pane předsedající. Chtěl bych především poděkovat kolegovi Skotovi za vykonanou práci na této zprávě. Jsem přesvědčen, že posílení politiky kvality našich zemědělských produktů je prioritou EU. Souvisí totiž s mnoha zásadními tématy, která se projednávají na evropské úrovni, především větší ochrana spotřebitelů, podpora malým středním podnikům, ochrana kulturního dědictví a tradičního dědictví v mnoha evropských regionech a také konkurenceschopnost zemědělských a potravinářských producentů v EU na celosvětové úrovni. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu. Děkuji vám, paní Antonioci. Pan Březina. Děkuji. pane předsedající, oceňuji, že zpráva o politice jakosti zemědělských produktů navazuje na dosavadní kroky směřující k posilování politiky kvality. Zejména považuji za prospěšné rozvíjet systém zeměpisných označení a označení původu při zachování náročnosti kritérií pro získání ochrany souhlasím se zachováním nástroje zaručené tradiční speciality s tím že by mělo dojít ke zjednodušení pravidel pro registraci vzhledem k tomu že se jedná o nižší standard ochrany bez nutnosti prokázat specifické zeměpisné vlastnosti výrobku nevidím důvod pro to aby vyřizování žádostí probíhalo ve stejně dlouhých lhůtách jako u zeměpisných označení a označení původu slabé místo současné praxe spatřuji v možnosti komise zamítat na základě volného uvážení žádosti které považuje za neúplné. častokrát se tak děje nahodile a svévolně bez znalosti zvláštních charakteristik výrobku a zeměpisné oblasti. je také třeba vytvořit pojistky proti obcházení lhůt v rámci registračního řízení tím že komise přichází se stále dalšími a dalšími připomínkami a doplňujícími otázkami. děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedající. Také bych ráda poděkovala panu Skotovi za práci na této důležité zprávě. Chci se zmínit především na nejvyšší, si žádat nejvyšší množ, možné množství informací pro spotřebitele. A navíc, aby e, toto bylo e, povinné, aby e, zde byla povinná pravidla pro etiketování, aby tyto informace také byly jasně srozumitelné. Možná bychom byli eh, raději za dobrovolnou, ale schudnou informaci. V Irsku jsme zvyklí, že respektujeme, eh, pardon, eh, exportujeme zboží do Velké Británie a do celého světa. A na určitých trzích ještě nemáme žádné potíže a doufáme, že se nevytvoří bariéry kvůli novému etiketování pro některé členské státy. Nehledě na to, že některé pozměňovací návrhy mohou přinášet tyto potíže, eh, jsem pro tuto zprávu, protože umožňuje zachovat vysokou kvalitu produktů. Pan Bonsignore. Děkuji vám, pane předsedající. Tímto hlasem jsme se vybavili nástrojem zaměřeným na ochranu spotřebitelů, na správnou valorizaci produktů. Ode dneška provenience musí být jasně vyznačena na etiketě u masových eh, mléčných výrobků, eh, drůbežích výrobků a dalších, eh, které využívají i uvedené původní suroviny. A je třeba také pro chovná zvířata dodržovat to, aby byla chována, později vedena na jatka a rozpracována na v jedné zemi. To je velice důležité pro naše zemědělské produkty. Ukázali jsme, že Evropský parlament usiluje o jeden jediný cíl zaručit přístupnost informací a kvalitu výrobků zemědělských a potravinářských našim spotřebitelům. Já blahopřeji kolegům, kteří pracovali na tomto tématu. Děkuji, pane Bonsignore, pan Kamal. Kamal. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Obecně řečeno, nemám problém, pokud jde o kvalitu, ano, protože zde máme tuto oblast, která se dotýká různých oblastí našeho života, ovšem nesmíme to využívat jakožto prostředek boje proti volbě našich občanů. Pokud produkty neodpovídají určitým, s, um, určitým normám, tak to přece nemůžeme vyhazovat, tak jak dochází k tomu u 30% zemědělských produktů, jenom protože neodpovídají přísným standardům. Samozřejmě, že nemůžeme využívat ani tyto standardy pro to, abychom bojovali proti dovozu z třetích zemí. Tím se dostanou opět do chudoby a naši daňoví poplatníci v podstatě vlastně platí jenom na eh, korupce da, korupce vlád v těchto zemích. Samozřejmě, že tato gesta, o kterých hovoříme, jsou sice dobrá, ovšem měli bychom důvěřovat trhu, našim občanům a i spotřebitelům, že budou schopni udělat tu správnou volbu. Děkuji. Děkujeme, pane Kamale. A nyní to je zpráva ohledně dopadu světové finanční krize na rozvojové země. Pan Mikolášek. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této zprávě, protože mnohokrát i v případě jiných zpráv, i u této zprávy z vlastní iniciativy Evropská unie poskytuje a vnucuje lidem v rozvojových zemích svůj koncept reprodukčních a sexuálních práv. Já si myslím, že bychom měli jasně říci, že tento koncept v souladu s definicí Světové organizace, zdravotnická organizace zahrnuje i potrat, jakožto metodu plánovaného rodičovství. Lidský život je posvátný od početí až do přirozené smrti, proto jsem nebyl schopen podpořit tuto zprávu. Ovšem, na druhé straně zpráva obsahuje i několik dobrých myšlenek, které by mohly pomoci lidem v rozvojových zemích. Proto můžeme říci, že jelikož stovky milionů lidí v rozvojových zemích musí čelit důsledkům zdražení základních produktů a Eh, potravin a tak dále, tak čelí i problém v této oblasti. Alarmující jsou zjištění mezinárodní institucí, které hovoří o tom, že k více než miliardě lidí žijící v chudobě přibudou další stovky milionů až v subsárské Africe vzroste dětská úmrtnost o dalších 30 až 50 tisíc. Děkuji. Děkujeme. Pan Higgins má slovo. Pane předsedající, hlasoval jsem pro zprávu o e, globální finanční ekonomické krize, jejím dopadu na rozvojové země a chudé země. Třeba, že tato zpráva není e, dostatečně radikální ve řešení problémů chudých zemí, mohu souhlasit s velkou částí jejího obsahu. Chudí lidé a chudé země trpí ekonomickou krizí. Musíme jim poskytnout veškerou možnou pomoc, velké ve, eh, veřejné investice. Ale obchodní dohody mezi EU s chudými zeměmi jim nejsou dostatečně, mm, pro ně nejsou dostatečně výhodné. Evropské podniky mají větší prospěch z těchto dohod než drobní eh, výrobci a zemědělci na druhé straně. Ti tam trpí mnohem víc. Je tedy třeba jednat, učinit pro tyto země víc. Další je řečnice. Vážený pane předsedo, já jsem hlasovala proti článku 7 této zprávy. Zneklidnilo mě, že opět Evropský parlament využívá zprávu tohoto typu, aby tam zaváděl práva na potraty a propojil sexuální, reproduktivní zdraví s touto oblastí, dokonce i s veřejným zdravím v rozvojových zemích. Skutečně si nemyslím, že bychom měli my určovat to, zda právo na potrat je právem na národní úrovni, o tom rozhodují národní vlády a já, jakož i mnoho lidí v severním Irsku, v mém volebním okrsku věříme na právo na život nenarozených dětí. Gracias, Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Van Hecke. Opnieuw zeer hartelijk dank, voorzitter. Děkuji. Jako Evropský parlament eh, musíme vše dobře rozvařovat. Potřebujeme politiku, která problémy vyřeší, ne která je ještě prohloubí. Co se týká týče rozvojové pomoci, tak existují seriózní studie, které prokázaly, že příliš automatická rozvojová pomoc přímo vede k tomu, že se oddalují hospodářské reformy a tím se zabraňuje možnosti hospodářského růstu v rozvojové zemi. My jako parlament máme jako naše krédo to, že že vždy je třeba více pomoci rozvojové pomoci pro africké země, že jim to pomůže. Ale když vidíme, že po tolika desetiletích rozvojové pomoci pro Afriku nemáme v ruce žádný jediný důkaz, že ta pomoc opravdu k něčemu byla, tak si myslím, že je to politování hodné. Vidíme, že mnoho afrických zemích je nyní mnohem chudší než krátce po dekolonizaci. A stojí to i v této zprávě. A odliv mozku je dalším problémem rozvojových zemí. Proč se tedy zasazujeme o politiku, která, pro, která problémy pouze prohlubuje? Nyní paní Saborská. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Znovu začleněné. Opravdu nechápu, proč reproduční zdraví bylo začleněno do zprávy o následcích celosvětové hospodářské a finanční krize na rozvojové země a na rozvojovou spolupráci. Organizace reprodukčního zdraví podporují potraty jako jeden ze způsobů kontroly porodnosti tento průmysl je financován na evropské úrovni, dokonce i zdaní evropských poplatníků, kteří jsou proti potratům a kteří angažovaně vystupují za obranu života. Desetiletí mezinárodní instituce dávají do svých stanov kontrolu porodnosti jakožto způsob boje proti chudobě. Ovšem rozvojové země neustále žijí v extrémní chudobě. Domnívám se, že Evropská unie utrácí zbytečně finanční prostředky na kontrolu porodnosti, která chudobu neřeší s tím život a respektuji princip subsidiarity i ve vztahu k rozvojovým zemím. To je právě důvod, proč jsem hlasovala proti článku 7 i proti celé zprávě. Děkuji. Děkuji paní eh, Zaborská. Pan Hanan. Pane předsedající, bylo eh, přidatelné a pravděpodobně eh, nutné, aby Eh, Evropská unie jednala jako vůči síla v Řecku v její finanční krizi, aby došlo k harmonizaci fiskální eh, politiky. Vidíme, eh, že se hovoří o panevropském zdaňování a to do té míry, že nejsou do, toho, do tohoto rozhodování začleněni národní orgány. Pan Van Rompuy plně souhlasí s tím, co říkali britští euroskeptici, a to, že nemůžete mít měnovou unii bez fiskálně a Eh, daňové eh, unie. A já si myslím, že můžu jen citovat několik dalších eh, odborníků. A to je Matoušova kapitol, kapitola Matoušova evangelium. Pamatujte si, proč mě pokoušíte, pokrytci, Ježíš, když se ho ptali, eh, komu má platit daně, ukázal jim minci a řekl, co je na té minci. Je tam eh, císař, takže dávejte císařovi, co je císařovo a Bohu, co je boží. Něco podobné bychom mohli říct eh, i o euro. Podívejme se na naši nejvyšší, náš nejvyšší symbol naší Evropské unie. Euro Zdá se, že nás vede eh, k takovéto eh, evropské eh, celistvosti ekonomiky. Děkuji panu Hananovi tím, že za to, že nás dnes dopoledne trochu posvedl, protože zde přednesl některé myšlenky z Bible. Když se podíváme na tuto zprávu, tak se vidíme opravdu ty staré fráze o tom, jak rozvojový svět trpí v důsledku ekonomické krize. Ano, je pravda, že mnoho lidí trpí v důsledku ekonomické krize v těchto zemích. Ovšem velice často to nejsou ti lidé, kterým chceme pomáhat. Velice často jsou to vlády, které se obávají o škrty v rozpočte a tak dále, protože nemají dost finančních prostředků a v podstatě nejsou schopné tyto skorumpované vlády udržet. Já když jsem navštívil Afriku minulý rok, hovořil jsem se středopravicovými politiky a řekli, že v podstatě tyto rozpočty umožňují skorumpovaným vládám fungovat dále. To znamená, že v podstatě nemohou provádět žádné správné kroky. Ovšem některé věci, které navrhujeme, podívejme se na ně, hovoříme o investicích do rozvojových zemí, všichni s tím souhlasíme, ale Přesto zde máme návrh, který jsme eh, schválili ohledně alternativní řízení fondů, které by v podstatě zredukovalo tyto investice. My hovoříme o tom, že bychom měli podpořit jejich farmáře. Ano, ale dokonce i v rámci letošního rozpočtu hovoříme o dalších zdrojích pro naši společnou politiku, která v podstatě ožebračuje tyto lidi. Já si myslím, že bychom měli reagovat na skutečné problémy této, této, těchto zemí, to znamená špatná ochrana ze strany EU a špatná vláda na místě. Děkuji. Děkujeme. Další řečník. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem hlasoval proti této zprávě a to ze dvou důvodů. Za prvé, vadí mi, že Evropa eh, stále více v evropské politice vydává finanční prostředky a navíc ve stále více usneseních a re a požadavcích tento princip podporuje. A za druhé jsem eh, hlasoval proti tomu, protože si myslím, že opravdu není dobré, že v jakémsi kulturním imperialismu se snažíme Eh, obtrojovat státy druhého, a třetího světa v tom směru, jakým způsobem mají provádět rodinné plánování. A potraty opravdu nejsou, nemohou být prostředkem takovéto politiky. Já opravdu velice lituji, že část eh, parlamentu opisuje termín potrat takzvaným reprodukčním zdravím a to ovšem nic nemění na tom, že potrat je vždy zabití. A já doufám, že v budoucnosti již nebudeme popisovat takovéto věci, které znamení kulturně i imperialistické věci, takovými to opisy. Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem hlasovala proti této zprávě, protože je to hloupá zpráva, je to irrelevantní zpráva. všechna aktiva na všech burzách, když se na to podíváme, tak bychom měli asi 6 bilionů eh, dolarů. Ovšem, když se podíváme na všechnu, všechny ty hodnoty, které v podstatě nejsou legální, a to znamená všechen majetek v rozvojových zemích, tak dosáhneme eh, částky ještě větší, sedmi eh, biliard, bilionů. To znamená, že je to obrovský kapitál v těchto zemích, který v podstatě nespadá do právních Eh, rámcu těchto zemí. To znamená, že když se to znamená, že v podstatě nejsou součástí oficiální ekonomiky. Když se zeptáme, kolik peněz přichází z těchto zemí ročně, tak je to asi 800 miliard amerických dolarů. Měli bychom se snažit udržet kapitál v těchto zemích, aby neutíkal, tak aby tyto země opravdu se díky tomuto kapitálu staly bohatšími. Co děláme? My zde hovoříme o tobě nové dani a v podstatě tím oslabíme oslabíme instituce bankovní a v podstatě je poskytneme eh, lidem, kteří, kteří pravděpodobně tyto peníze jenom zdefraudují. Mr. Kelly? Pan Kelly, no, no. přejete si slovo? Děkuji, pane předsedající. Jako předřečníci také mám námitku vůči zašlení odstavce 7, který umožňované hlasování politické skupiny pro vás. My jsme chtěli hlasovat proti, protože, jak už bylo řečeno, o právech na zdraví v tomto případě e, znamená hovořit o potratu a to nemá co dělat s ekonomickým a finančním e, plánem a krizí na řešení, e, a řešením na finanční ekonomickou krizi. A nyní přejdeme ke zprávě pana Šikluny. Pan Messerschmidt. Tak, Děkuji, pane předsedající. My v Dánské lidové straně jsme nasovali proti této zprávě, ale chci poděkovat za celou řadu úvah, které v, v zprávě jsou. Například bod 27, kde se říká, že to celé povede k eh, lepší koordinaci hospodářských politik. Já jsem proti této formulaci, ale musím opravdu poděkovat za tu jasnost a upřímnost, eh, kterou zde procházel pan zpravodaj Euro, je konstrukce, která byla vytvořena proto, abychom se vyhnuli, abychom tady měli lepší eh, hospodářskou politiku, a tím myslím veškeré oblasti hospodářské politiky. A tam jde v podstatě o jakési glajkšaltování všech typů politiky. kromě ve Francii říkají nyní řeckým politikům, jakou rozpočtovou politiku mají sledovat. A to tež uvidíme i u Španělska, u Portugalska a u Itálie. Tedy zcela jasně se ukazuje, proč Dánsko chce zůstat vně, mimo tohoto systému, protože my si chceme sami rozhodovat, jakou hospodářskou politiku chceme mít. Děkujeme, pane kolego. A dalším naše zasedání proběhne ve středu 7. dubna ve 14.30. Bude to mimořádné zasedání, které se bude zabývat vý.